Sí. Yes, dear. Dobré ráno, dámy a pánové, dovolte mi zahájit dnešní zasedání. Já, jak jste si asi všimli, nejsem pan Jerzy Buzek, jmenuji se Martinez a jsem místo předsedou parlamentu. Eh, jsem zastoupený ve výboru eh, pro vztahy s eh, vnitrostátními parlamenty a pan Buzek mě požádal, abych dnes zde spolupředsedal s kolegou Pérem Westerbergem, který je předsedou dolní sněmovny španěl, pardon, švédského parlamentu. Nyní Eh, také eh, začnu mluvit jiným jazykem, protože také zodpovídám za kulturu mnohojazyčnosti a proto tedy se budu snažit eh, využívat té možnosti mnohojazyčnosti. Proto tedy zahajuji dnešní zasedání a samozřejmě na úvod vás všechny zdravím a připomínám vám, že sekretariát mě požádal, abych vám tedy připomněl, abyste vyplnili žádost eh, ti, kteří se chtějí zapojit do debaty se švédským ministrem spravedlnosti panem Askem a s panem komisařem Barotem. Takže prosím, ti z vás, kteří chtějí vystoupit, musíte se zapsat, musíte vyplnit odpovídající formulář. Takže prosím, teď je čas, postupně ten formulář odevzdávejte, abyste byli na seznamu řečníků, kteří dostanou slovo v následné debatě. Pořad jednání dnešní konference vypadá tak, že ve 40 minutách teď představíme zprávy pracovních skupin 1, 2 a 3, které se sešly včera. Nevidím zde pana Lopeze Aguilara, který měl představit eh, zprávu první pracovní skupiny a v zájmu tedy větší efektivity a časové úspory tedy, proto dáme slovo následujícímu zpravodaji, který je tedy zpravodajem druhé pracovní skupiny, a to je pan Afsan ze švédského parlamentu. Pane Afsane, máte slovo a prosím, držte se pěti minut. Máte pět minut na představení výsledku práce vaší skupiny. Tack så mycket. Velice děkuji za slovo. Na, na úvod mi dovolte říci, eh, že tedy ve zprávě pracovní skupiny 2 můžeme eh, konstatovat, že mnoho vystupujících řeklo, že cílem je vytvoření eh, nového právního rámce v Evropské unii, aby všechny právní systémy mohly spolupracovat. Zároveň je však nutné respektovat eh, specifi- specifické rysy jednotlivých členských států a také jejich různou právní tradici. Během diskusí se ukázalo, že se celkem shodneme na tom, aby byla zrušena tzv. doložka vykonatelnosti a to i navzdory tomu, že je tam ještě mnoho eh, dalších technických otázek, které je nutné v souvislosti s tím vyřešit. Také jsme hovořili o tom, že kvalita správních rozhodnutí se může lišit v jednotlivých členských zemích. Také jsou určité problémy s některými, eh, s některými rozsudky, s některými soudními rozhodnutími. A je tedy nutné zdůraznit význam právní jistoty a také zaručení právní jistoty. Je nutné posílit vzájemnou důvěru. Také e, všichni vyjádřili velké ambice v tom, abychom dále zbližovali některé e, druhy práva, například rodinné právo. Ale i zde opět e, zde můžou být různé problémy, protože v některých v různých členských státech je ta situace odlišná. Nechci hovořit příliš dlouze, ale domnívám se, že při takové práce, jaká proběhla včera v naší pracovní skupině, je zcela normální, že lidé mají různé názory. Snažíme se najít nějaký konsensus. Asi si říkáte, eh, jak máme dále pokračovat. A myslím si, že hlavně bychom měli zrušit tu doložku vykonatelnosti. Děkuji. Děkuji, pane Absanem, a děkuji také za vaši stručnost. a za to, že jste opravdu využil skvěle přiděleného času. Teď tedy dáme slovo zpravodaj první pracovní skupiny Juanu Fernandovi Lópezovi Aguilarovi, který je předsedou eh, výboru pro svobody, pro občanské svobody zde v Evropském parlamentu. Juan Fernando, máš slovo. Dobrý den, pane předsedající. Dobrý den, drazí kolegové poslanci Evropského parlamentu a národních delegací parlamentů členských států Evropské unie. Pokusím se v tomto vystoupení stručně vyjádřit eh, ducha a hlavní body velmi užitečné debaty, která byla vedena včera v pracovní skupině, jejíž eh, jsem zpravodajem byla vedena pod eh, titulem Budovat nebo budování Evropy občanů. Včera, když jsem vystoupil poprvé v poledne a potom v následující debatě, jsem velmi trval na tom, že tento koncept eh, demokratického budování Evropy je velmi důležitý, že je třeba zaměřit se na občanský rozměr. My jsme poslanci a zastupujeme evropské občany a občanky. A proto se na nás občané dívají. Občané se dívají na tento parlament. Občané očekávají od tohoto parlamentu odpovědi, které zlepší dodržování jejich základních práv a svobod a jejich jistotu. Debata, která byla vedena včera, se zaměřila na tyto hlavní principy a bylo zdůrazněno, že budování Evropské unie, založené na takových hodnotách, jako je svoboda, solidarita a bezpečnost a spravedlnost, to je vlastně věc, která je založená na ústavních tradicích všech členských států, ale navíc eh, je všechny dává dohromady. A po dlouhé debatě, která byla vedena v celé Evropské unii v posledních deseti letech, byla Evropská unie schopna syntetizovat eh, tohoto společného jmenovatele a byl tedy vytvořen výsledek této debaty, a to je Lisabonská smlouva, která obsahuje Evropskou chartu základních práv. Včera bylo upozorněno na národní výhrady, které byly vzneseny ohledně začlenění Evropské charty základních práv do Lisabonské smlouvy. Ale i nadále je jisté, že je to jedna ze tří částí Lisabonské smlouvy společně s přepracovanou smlouvou Evropské unie a společně se závaznou smlouvou o fungování Evropské unie, Evropská charta základních práv vytváří nový horizont, nový společný jmenovatel který v sobě združuje tyto ústavní tradice a navíc je vylepšuje a obohacuje, aniž by rozmělňoval základní práva, kterých eh, užívají všichni občané Evropské unie ve svých členských státech. To znamená, že se nerozpouštějí v Evropské unii. To znamená něco velmi jednoduchého a zároveň velmi důležitého. Tato základní práva, o něž se hovoří v Evropské chartě, nenahrazují ani žádným způsobem neodsouvají nebo nepozměňují občanská práva, jimž se těšíme jako občané členských států. Jenom vlastně zmnožují a obohacují. Jedná se také o aktualizaci této, tohoto ústavního vývoje v Evropské unii, protože jsou zde také začleněna práva nové generace, práva, která nebyla výslovně uznána v některých eh, ústavách členských států. Jedná se o práva, která jsou spojena s technologickým rozvojem, s biogenetikou, s rozvojem technologií, s rozvojem informační společnosti a také se zde zaručuje bezpečnost a soukromí, pokud jde o jejich vztah k tomuto technologickému a dalšímu rozvoji, k němuž došlo v posledních letech. Proto je velmi důležité, realizovat štokholmský program, protože se jedná o strategii jednání pro realizaci tohoto prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti protože se vlastně už překračuje ten mezivládní rozměr, stává se to evropskou politikou, která je řízena evropským právem, kde Evropský parlament bude rozhodujícím zákonodárcem spolu s národními parlamenty členských států. Takže druhým předmětem naší diskuze včera byla úvaha ohledně dialogu mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a dialogy v národních parlamentech. Jsou tam eh, různá témata, například eh, spojení bezpečnosti a práva na soukromí, sladění těchto dvou práv. To je velká výzva. Výzva, která je neustále přítomná. Hovořilo se o tom v transatlantickém dialogu se Spojenými státy. Výzva, která byla přítomna v debatě, kterou jsme vedli nedávno v Evropském parlamentu s šéfkou Homeland Security Departmentem, která navštívila Evropský parlament. Bylo to tedy vedeno s ministrem spravedlnosti Spojených států. Bylo to předmětem velmi živé debaty s evropskými parlament, eh, poslanci, protože Evropský parlament velmi zdůrazňoval, jak je důležité pro evropské občany dodržovat právo na soukromí, právo na soukromý život a práva soukromé sféry, i když samozřejmě na druhé straně jsou zde závazky vůči zachování bezpečnosti, a to jak v rámci Evropské unie, tak i v bilaterálních eh, vztazích s dalšími aktéry, například se Spojenými státy. Byl veden také tento dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, když se hovořilo o začlenění diverzity. A když se hovořilo o právech lidí. Samozřejmě nechceme ohrožovat občanství žádných eh, členských států. Ale nesmíme, nesmíme ztrácet ze zřetele ani občany, kteří nejsou občany našich členských států, ale pobývají na našem území. Jsou to občané třetích zemí, ať už na našem území pobývají legálně nebo nelegálně. Tito se žijí mezi námi. A je třeba začlenit tuto diverzitu do vnějšího řízení eh, hranic, do řízení vnějších hranic. Jsou to věci, které samozřejmě nejsou v moci členských států jako takových eh, a nutí nás ke společné práci. Stejně tak eh, musíme společně pracovat, když budeme řešit výzvu odlišení imigrace od zločinnosti cizinců. To jsou dva problémy, které nemají nic společného. Přistěhovalec i nelegální přistěhovalec se automaticky nerovná cizinec zločinec. A proto je třeba zintenzivnit dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Předseda přerušuje řečníka, který překročil svůj čas. Řečník říká, že už se blíží ke konci. Takže se ukázalo, že vstup Lisabonské smlouvy v platnost a schválení štokholmskému programu neusnadní život Evropského parlamentu, národních parlamentů. Naopak, jejich život bude ještě náročnější a složitější. To je dobrá zpráva pro evropské občany. Ale pro nás to znamená zvýšení naší reprezentativity a naší povinnosti poskytovat odpovědi občanům. Takže závěr je, že po deseti letech eh, tak tvrdé práce v rámci institucionální debaty evropští občané by nepochopili, kdybychom nebyli schopni čelit této výzvě, nepochopili by, kdybychom nebyli schopni dosáhnout širokého konsensu, pokud jde o štokholmskou agendu, nepochopili by, že nejsme schopni dát rozhodující impuls Evropského parlamentu a zárodních parlamentů, pokud jde o prostor bezpečnosti, svobody a spravedlnosti v rámci členských států, především pokud jde o soudní a policejní spolupráci v boji proti kriminalitě, organizované kriminalitě, terorismu, všem formám násilí. Je třeba také chránit eh, oběti tohoto násilí. Proto je důležité, abychom příští týden, když bude konečně přijato parlamentní usnesení ohledně štokholmského programu. Bude tu tedy široký konsensus a my se musíme rozhodnout, jakou práci musí od, v, udělat národní parlamenty za španělského předsednictví příští semestr. Děkuji vám za vaši trpělivost. Děkuji. A nyní má slovo Carmen Ermošín, která je zpravodajkou třetí pracovní skupiny. Carmen, musím ti říci, že je pro mě opravdu velmi dojemné, že ti mohu dát slovo. Kdyby nám někdo něco takového řekl pět, před 35 lety, když jsme bojovali za svobodu v naší zemi a vracela se nám svoboda a úcta, a kdyby mě někdo řekl, že za 35 let ti já, když budu předseda v Evropskému parlamentu, ti dám slovo, tak bych tomu nevěřil. A je to opravdu důležitý moment, protože ukazuje pokrok svobody nejen v naší zemi, ale v celé Evropě. Carmen, máš slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já vám představím shrnutí prací pracovní skupiny číslo 3, ochrana občanů, vnitřní strategie bezpečnosti. Předsedal nám pan Busutil z Evropského parlamentu a paní Davidson ze Švédského parlamentu a já jsem tady byla zpravodajkou. Už na začátku naší schůze bylo řečeno, že pro naši záležitost, eh, to znamená pro naše téma, bude velmi důležitý vstup v platnost Lisabonské smlouvy a tedy i eh, Evropské charty základních práv. Tam se zdůrazňuje nová role národních parlamentů a také větší kompetence Evropského parlamentu. Jak jsme si vyslechli na předcházející schůzi na plenárním zasedání, tak se zde vykrystalizovaly dva názory. To se stalo i v naší pracovní skupině. Nelze to vyčíslit, ale jsou zde tyto dva názorové proudy. Jeden názorový proud se více týká potřeby posílit evropský pro všechny otázky spojené s bezpečností pomocí pokroku v rámci Maastrichtu a jiní, nebo tedy ten druhý názorový proud říká, že nikdy požadavky na bezpečnost nemohou oslabit náš systém svobod a práv našich občanů. I když velmi stručně, tak bych ráda zdůraznila, že ta debata byla velmi zajímavá, velmi živá Zapojila se celá řada členů naší pracovní skupiny, pan Gode, paní Jonker z Rady Evropy, pan Coelho, poslanec, zástupce rumunského senátu, belgického parlamentu, polského senátu, Lord Harrison z horní komory ve Velké Británii, Lambrinidy z Evropského parlamentu, poslanec Havel z České republiky, rakouský poslanec a finský poslanec. Vystoupilo více než 20 členů a prakticky se všechna tato vystoupení točila kolem této rovnováhy mezi svobodami a bezpečností. Týkalo se to toho, co je třeba ještě zlepšit, protože jsou zde problémy, které pocházejí z období ještě před Hágem. Objevil se názor, že štokholmský program, nebo to, co v tomto okamžiku je sepsáno, je příliš široké, příliš otevřené možná. A že by bylo dobré také zároveň, když se bude tedy dokončovat štokholmský program, vyhodnotit všechny politiky, z předcházejících období, protože jsou zde pořád ještě věci, které je třeba zlepšit, které je třeba konkretizovat, upřesnit. I když, tak abych řekla, že ze všech vystoupení jasně vyplývalo, že verdikt ohledně štokholmského programu je velmi pozitivní. Jak jsem říkala, Jedná se o to zajít ještě dále v oblasti bezpečnosti. Někteří říkali, že je to možná příliš široké, ale já si myslím, že pokud nebudeme ambiciozní v těchto otázkách, tak se nám nepodaří postoupit vpřed a nepodaří se nám dosáhnout výsledku, jaké jsme si přece vzali. A na druhé straně, možná ta část eh, policejní spolupráce společné komunikace, sdělování údajů o zločincích, k níž by měli přístup eh, policejní složky různých členských států, větší spolupráce mezi bezpečnostními složkami různých členských států. Dokonce i zástupce britského parlamentu hovořil o tak groteskních situacích, jako když třeba policie se zeptá anglicky a čeká, že zločinci odpovědí také anglicky, protože policistům chybí jazykové znalosti různých jazyků Evropské unie, když musí vyšetřovat za svými hranicemi. Takže i tyto otázky, boj proti přeshraniční kriminalitě, to bylo také téma zajímavých eh, příspěvků, které byly předneseny a které vrhly světlo na to, co nás eh, čeká. Některé nejdůležitější výzvy, na které bylo upozorněno, samozřejmě zvyšování záruk, pokud jde o práva občanů tak, jak jsou obsažena v Evropské chartě základních práv a zároveň je třeba také zaručit větší bezpečnost. Spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty je výchozí bod k tomu, abychom zajistili bezpečnou Evropu. Zdůraznit spolupráci, aby byly vykořeněny Takové věci jako je xenofobie, rasismus, antisemitismus, homofobie a e, násilí proti opačnému pohlaví, to všechno jsou e, zločiny, které jdou proti základním právům. Také jsme řekli, že chceme solidární Evropu, která bude spolupracovat a poskytovat azyl. Společná imigrační politika je zásadní a mělo by se dospět k Evropskému paktu o imigraci a azylu. Jsou zde i jiné výzvy, například prevence a vykořeňování nových a starých zločinů, které teď se projevují s novými charakteristikami, například Evropská spolupráce v boji proti terorismu ve všech jeho podobách, boj proti obchodování s lidmi, především s ženami a dětmi, s nimiž se obchoduje za účelem jejich sexuálního zneužívání, námořní piráctví, informatická kriminalita, především pokud jde o piráctví a dětskou pornografii, dětská a mládežnická kriminalita, s těmi dopady, které to má v rodinách, ve školách, ve čtvrtích, potom také ochrana osobních údajů, abychom chránili soukromý život občanů. Takže velmi stručně myslím, že je to schůze, která byla zajímavá a doufám, že pro všechny se brzy objeví výsledek v podobě nejen štokholmskému programu, ale jeho plnění v rámci španělského předsednictví a akčního plánu, který doufám bude zaveden. Děkuji paní Ermosin. Děkuji všem třem zpravodajům pracovních skupin. Ty zprávy jsou samozřejmě velmi zajímavými dokumenty, které budou sloužit pro naše další úvahy v oblastech, které se zde diskutovali. Dále máme na programu našeho dnešního dopoledne vystoupení švédské ministrině spravedlnosti, která vystoupí ve jménu švédského předsednictví, je to paní Beatrice Ask. Paní Ask, musím na tomto místě říci, že se nemohu vyhnout tomu, že švédská vláda vždy byla eh, určitým eh, vzorem v Evropě a v celém světě. Byli jste pro nás jakýmsi eh, světkem, světlem, pokud jde o boj o svobodu. A vaše země pro nás skutečně hodně znamená. Předávám slovo. Mnohokrát děkuji za úvod, pane Martinesi. A pane Martinesi, předsedo švédského parlamentu, pane komisaři Jacques Baro. Chtěla bych vám nejdříve poděkovat za toto pozvání na společnou schůzi evropských parlamentů a Evropského parlamentu. Vidím, že zde je mnoho lidí, kteří jsou rádi, že tato schůze se věnovala stokholmskému programu. Stokholmský program je novým pětiletým programem, který představuje pokračování hákského programu. Je to jeden z nejdůležitějších úkolů švédského předsednictví. Vize Eh, za tímto programem je, abychom měli bezpečnější Evropu, kde budou chráněna práva jednotlivců. Myslíme si, že eh, pohled občana musí procházet všemi úrovněmi a my pracujeme jménem našich občanů. Budoucí spolupráce v této oblasti musí být něco, na co se jednotlivci budou těšit. Musí se to zakládat na specifických problémech a na jejich řešeních. Musíme přijít se specifickými opatřeními, které budou mít dopad na život občanů, jinak nebudeme náš přístup moci vysvětlit občanům. Občané se domnívají, že bojovat proti zločinu je nesmírně důležité a občané očekávají, že spolupráce na úrovni Evropské unie bude přispívat k boji proti přeshraničnímu zločinu. A to je nesmírně důležité pro spravedlnost. Nemůžeme zvyšovat bezpečnost ale na úkor práv jednotlivců. Opatření, která se soustředí na větší bezpečnost, a která se eh, soustředí na eh, boj eh, proti terorismu. A tato opatření musí jít ruku v ruce s ochranem práv jednotlivce. Terorismus, pašování drog, organizovaný zločin, to je bohužel zkušenost, skutečnost. Nevím, jestli jste sledovali dnes ráno BBC. Z Anglie tam byla zpráva týkající se toho, jakým způsobem jsou zneužívány děti mladší deseti let eh, organizovaným zločinem eh, pro sexuální účely. Je to skutečně strašné a občané požadují, abychom jednali a předcházeli takovýmto jevům. Všichni jsme četli různé zprávy o takovýchto incidentech v našich členských zemích. Ale v současné době zde existují také jiné formy zločinu, například eh, s použitím internetu. Organizovaný zločin v Evropě a ve zbytku světa nerespektuje národní hranice. Z tohoto důvodu nesmíme dovolit, aby eh, naše národní hranice eh, představovaly překážky pro naši spolupráci. Přeshraniční spolupráce eh, již byla zahájena, ale musíme učinit další kroky, abychom zaručili, že eh, můžeme očkrtnout ehm, různé položky, eh, které poukazují na to, že máme efektivní spolupráci. O to jde stokholmskému programu. Musíme mít společná řešení pro společné problémy. Musíme posilovat přeshraniční spolupráce, včetně efektivnějšího systému pro výměnu informací, výměnu zkušeností a dobrých metod, které nám pomáhají řešit současné problémy. A také eh, znalosti různých opatření musí být eh, rozšiřovány, eh, musí být dále rozpracovávány. 1. října švédské předsednictví s Europolem zorganizovalo speciální schůzi na úrovni ministrů v Hágu. Zde jsme poukazovali na to, že Europol je velice dobrým nástrojem pro posilování přeshraniční spolupráce eh, v trestních věcech. Eh, Europol je eh, centrem policejní spolupráce, ale pomáhá také v širším mezinárodním kontextu. Důležitou součástí přeshraniční spolupráce je výměna informací, která je cílená na evropské úrovni se musíme snažit lépe zefektivňovat výměnu informací. Zároveň je třeba zaručit, aby výměna informací splňovala minimální standardy, pokud jde o ochranu údajů a ochranu um, osobnosti. Je nutné, aby informace nebyly ukládány, uchovávány příliš dlouho. Musíme vytvořit bezpečnou Evropu, eh, kde se efektivním způsobem bojuje proti přeshraničnímu zločinu, ale kde se zároveň respektuje eh, právo jednotlivce. Je nezbytné, abychom obě tyto věci brali v potaz. Princip vzájemného uznávání by měl být i nadále základním principem pro právní spolupráci aby princip vzájemného uznávání mohl být eh, uznáván a aplikován a aby spolupráce dobře fungovala, je nutné, aby existovala vzájemná důvěra eh, mezi právními systémy v jednotlivými členskými státy. Eh, jde zde tedy o důvěru mezi členskými státy, ale jde zde také o to, aby Občané byli spokojeni s rozhodnutími, která jsou učiněna. Úřady tak budou muset eh, jeden na druhého spoléhat, budou muset eh, prosazovat rozhodnutí, eh, vzájemná rozhodnutí. Naše opatření by měla zahrnovat také kroky, které vedou k posilování této důvěry. Víme, že zde existují určité otázky. Je, my se snažíme o šíření informací um, o společná školení. Musí existovat určitý systém Erasmus pro um, lidi pracující v těchto oborech. Je nutné také harmonizovat národní pravidla na evropské úrovni. A nejlepším opatřením pro podporu důvěry můžeme, nejlepším opatřením může být to, že budeme posilovat eh, důvěru mezi jednotlivými eh, úřady. Eh, je nutné, aby občané věděli, jaká jsou jejich práva v soudním procesu, ať už jsou obětí zločinu nebo podezřelým. Jsem velice ráda, že se rada shodla na určité cestě, jakým způsobem budou zohledňována práva jednotlivých účastníků soudního procesu v přeshraničních sporech. Od roku 2007 e, jsme se snažili na tom pracovat. Stanovili jsme jasné nástroje, které přinesou přidanou hodnotu pro každodenní život občana. A to pokrývá také stokholmský program. Stokholmský program musí eh, zahrnovat také pohled obětí zločinu. A způsob, jak lidé dnes cestují v Evropské unii, znamená, že eh, jsou vystaveni zločinu také v jiných členských státech, než kde žijí. A je nutné, aby občané dostali podporu pomoc, informaci také v ostatních zemích ve chvíli, kdy se stanou obětí zločinu v jiném členském státě EU. Lidé potřebují mít podporu před, během i po soudním řízení. Zároveň by měli mít nárok na kompenzaci za případný zločin. V radě jsme se dohodli, posilovat práva obětí zločinu a, posilo, a poskytovat jim odporu. Musíme zvýšit standardy. pokud jde o pomoc obětí. A stokholmský program udává správný směr pro budoucí práci. před měsícem předsednictví předložilo návrh tohoto programu. Zdá se, že je zde velký zájem o tyto otázky a z tohoto důvodu jsme publikovali tento návrh na naší internetové stránce spolu se sdělením komise, a které poskytuje další informace. Podívali jsme se tedy na původní eh, návrh, přidali jsme další eh, kapitolu, eh, protože některé členské státy poukazovaly na to, že v naší práci je stále důležitější také vnější svět mimo Evropskou unii. A my jsme to do dokumentu zahrnuli. A samozřejmě vnitřní bezpečnost, stejně tak jako vnější vztahy v Evropské unii, jsou nesmírně důležité. A musíme mít na paměti, že je třeba rozvíjet v tomto kontextu také tu vnější dimenzi. A v současné době probíhají diskuze v Koreperu a těšíme se na schůzi Rady 1.12. Doufáme, že 26. listopadu bude náš návrh přijat plénem. Pokud jde o Lisabonskou smlouvu, tato smlouva zahrnuje velké změny, pokud jde o svobodu, bezpečnost a spravedlnost. Bude zde možnost aplikovat nový právní základ a dojde tedy k velkým změnám. Já se těším na posílenou spolupráci s Evropským parlamentem a domnívám se, že úkoly Evropského eh, parlamentu eh, přinesou eh, plodné výsledky. Děkuji a těším se na vaše otázky a připomínky. Děkuji, paní ministrině. A vidím na pořadu jednání, že teď je na řadě náš přítel, pan komisař Baro. Pane Barate, máte slovo i vy na 10 minut, prosím. pane předsedající Paní Beatrice Ask, naší, naše ministryně která v současné době předsedá radě, vám právě řekla to nejdůležitější ohledně obsahu tohoto programu. Já bych rád na úvod zdůraznil, a to i za přítomnosti pana Westerberga. Jakou roli hraje švédské předsednictví? Je to opravdu velmi pozitivní role, která nám umožňuje doufat, že stokholmský program bude ambiciozní. Děkuji zpravodajům, předsedovi Lópezovi Aguilarovi, panu Anti Afsanovi a paní Carmen Hermosin Bono. Přijmeme tento Stockholmský program ve chvíli, kdy Lisabonská smlouva už bude platit. Jsem si jist, že tento postup spolurozhodování hodně pomůže rozvoji politik v oblasti svobody, bezpečnosti, spravedlnosti. Když parlament bude jednat jako spoluzákonodárce, bude to dělat v konstruktivním duchu, přinese skutečnou přidanou hodnotu k jednáním. Já jsem to zažil jako komisař zodpovědný za dopravu. A zažívám to i dnes eh, v rámci naší migrační politiky. A jsem velmi rád, že Evropský parlament tímto způsobem vstupuje plnohodnotně do budování této komunity práva, po které všichni toužíme. Rozšíření kvalifikované většiny v radě umožní také překonat určité problémy. A potom Lisabonská smlouva také zvýší roli národních parlamentů v rozhodovacím procesu Evropské unie. To umožní zajistit dodržování principu subsidiarity. A to je o to důležitější, že v tak citlivých otázkách, jako je rodinné právo anebo trestní právo, je třeba samozřejmě vzít v úvahu právě tuto subsidiaritu. A naše odlišné národní kultury. Děkuji národním poslancům, poslancům národních parlamentů za jejich příspěvek. Je pravda, že když bude zrušen třetí pilíř, budeme se moci obrátit na soudní dvůr, aby ověřil, že veškerý tento pokrok v rámci Evropy práva se bude projevovat také v praxi. Tento stokholmský program tedy bude probíhat současně se zahájením nové institucionální fáze, která by měla umožnit ambicioznější a rychlejší budování této komunity práva, tohoto společenství práva, po němž touží všichni občané Evropské unie. Drahá Beatrice Ax, občan je v srdci tohoto programu. Ten text je velmi ambiciózní, koherentní, je vypracován v duchu konsensu. Jsem velmi rád, že návrh předložený předsednictvím se velmi blíží sdělení komise svým obsahem. Bylo zahájeno jednání v Koreperu 21. října, jak říkala Beatrice Ax. Ask bude pokračovat v průběhu celého listopadu až do Rady pro, bezpečnost, pro spravedlnost a vnitro 30. listopadu. Potom se Evropská rada eh, vysloví 11. a 12. prosince. Rád bych také stručně připomněl, i když tím budu trochu opakovat to, co už říkala paní Ask, zopakovat body, kterých se musíme dále držet. Především tedy občanství. Samozřejmě, evropské občanství nic neubírá občanství národnímu v členských státech. Je to takový přídavek, předává k národnímu občanství další dimenze, například svobodu pohybu, na kterou musíme opravdu velmi být opatrní, protože je to úžasná svoboda. Zajišťuje také ochranu soukromí prostřednictvím ochrany osobních údajů. A v tomto bodě je důležité, aby Evropa vytvořila skutečnou strukturu na ochranu osobních údajů. Toto Evropské občanství zahrnuje také aktivní účast na životě Evropské unie. Z tohoto hlediska komise podporuje návrhy Evropského parlamentu a především třeba 9. květen, který by byl datem pro volby do Evropského parlamentu. Bylo by to tedy jedno datum. Takže jedná se o občanství, které je obohaceno, jak říkal předseda López Aguilar, je to obohaceno o ta základní práva, která nyní budou součástí našeho evropského práva. A pravděpodobně budeme mít také možnost eh, začlenit eh, Evropskou umluvu o základních právech. Druhá oblast, Evropa a spravedlnost. Děkuji, že jste tolik trvali na zrušení exekvatur. Je pravda, že pokud chceme budovat tento prostor svobody a spravedlnosti pro občany, musíme zrušit určité překážky, odstranit určité překážky. A parlament trvá na tom, že musíme vybudovat evropskou soudní kulturu. Ano, Princip vzájemného uznávání musí být i nadále úhelným kamenem budování Evropy spravedlnosti. A toto vzájemné uznávání, jak bylo velmi dobře řečeno, implikuje vzájemnou důvěru mezi všemi aktéry soudního světa. To znamená také, že musíme mít určitý základ společných norem a potom je také nutné, aby všichni Evropané mohli mít snadný přístup ke spravedlnosti a to ve všech členských státech. A samozřejmě bude také nutné, aby toto posílení naší evropské justice mohlo podporovat také dobré fungování ekonomických činností. A třetí osa. Bezpečnost. Potřebujeme strategii vnitřní bezpečnosti vnitřní bezpečnostní strategii. Ta samozřejmě musí být v souladu se základními právy, ale především se musí jednat o globální strategii. A jsou to tři velké politiky, které jsou jejich, jejím základem. Policejní spolupráce, spolupráce trestního soudnictví a potom velmi dobrá zpráva přístupu na evropské území, to znamená dohled nad vnějšími hranicemi, a obecně dohled nad přístupem na evropské území. A čtvrtá kapitola imigrace, která vyžaduje zároveň solidaritu mezi členskými státy a partnerství se třetími zeměmi. Tato imigrační politika musí být dlouhodobá. Na jedné straně se týká jak zákonné, legální migrace, která nabídne legálním přistěhovalcům jasný a společný status. Tato politika znamená také jasné ne nelegálnímu přistěhovalectví a s tím spojeným nelegálním kriminálním aktivitám. A konečně se jedná také o budování té Evropy azylu za dodržování základních práv a všech osob, které žádají o azyl a které dostávají ochranu. A je třeba zajistit také vysoké normy na ochranu těchto osob. To jsou tedy ty čtyři velké kapitoly, které umožní posunout vpřed naši Evropu jako společenství práva ve službách občanů. Bude zde tedy stokholmský program, bude zde také akční plán, který bude přijat za španělského předsednictví. Pro nás je důležité, že role nejen Evropského parlamentu, ale i národních parlamentů bude od této chvíle důležitější a umožní voleným zástupcům lidu, vám, abyste pracovali na budování tohoto společenství práva. A já jsem velmi rád, že cítím v těchto dvou dnech eh, vaše velké angažmá že opravdu chcete budovat tuto Evropu práva, která bude Evropou občanů. Pane předsedo, děkuji za slovo, abych zde mohl tedy přednést těchto pár poznámek, ale myslím si, drahá paní ministrině, že teď je čas, abychom si velmi pozorně vyslechli poslance a eventuálně odpověděli na jejich otázky. Děkuji, děkuji pane Baro. Jako vždy, je dobré zdůraznit podmínku, nebo tedy to, že vy jste mnoho let byl velkým přítelem Evropského parlamentu, že jste byl velmi chápavý a to je příležitost, kdy vám za to můžeme poděkovat a zdát čest. Teď předám předsednictví panu Westerbergovi, svému kolegovi. Bylo pro mě opravdu velkým potěšením, že jsem mohl předsedat této konferenci za účasti vás všech. Pane Westerbergu, prosím. Mnohokrát děkuji. Nejdříve bych vám chtěl říci, že se můžete hlásit o slovo jedně, když se registrujete, když vyplníte formulář eh, žádosti o řečnickou dobu. Máte eh, tento formulář před sebou. Můžete, prosím vás, vždy naznačit, na koho je otázka mířena, jestli je to na komisaře nebo na paní ministrině a tak dále. Vždy po několika otázkách budou mít řečníci možnost odpovědět. A maximálně můžete hovořit tři minuty. A nyní Předávám slovo, začínáme s francouzským senátem, pan David. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové poslanci. Pokud chceme splnit eh, cíl štokholmskému programu, to znamená vytvořit prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, tak eh, bezpečnostní eh, aspekty jsou poněkud znepokojivé, protože máme pocit, že se buduje Evropa pevnost, která se chrání. I když eh, samozřejmě se zde říká, že to bude všechno velmi přísně kontrolováno. Štokholmský program by tedy měl najít rovnováhu mezi individuálními svobodami a bezpečnostním aspektem, který je zaručen Evropskou umluvou o lidských právech a Evropskou smlouvou, základní, tedy chartou základních práv. Je třeba zachovat rovnováhu mezi bezpečností a ochranou soukromí. Všechno musí být velmi transparentní a bude nutné, aby stokholmský program byl velmi přísný v tomto bodě. Pokud jde o imigraci, tak i zde Evropa se chrání, vypadá to tak, spíše než aby jednala solidárně, spolupracovala a uplatňovala hodnoty, jako jsou svoboda a spravedlnost. To jsou hodnoty, které eh, byly eh, velmi citovány včera na pracovní skupině číslo jedna. Pokud se tedy posílí Frontex, eh, bude uplatňována směrnice o navracení a modrá karta, která nám umožní přijímat pouze kvalifikované migranty. A co se stane se všemi ostatními, kteří prchají ze své země a umírají ve Středomoří? A potom se s nimi na našem území zachází jako se zločinci, které je třeba zavřít anebo vypudit z evropského území. Takže je třeba velmi přísně uh, Eh, tuto politiku odsoudit. A komunističtí poslanci to dělají. Komunističtí poslanci odsuzují tuto represivní politiku. López Aguilar včera říkal na závěr naší práce, a připomněl to dnes dopoledne ve své zprávě, že Evropská unie buduje nový společný základ, nový společný jmenovatel, ale ani identita, ani práva nezmizí nebo nerozmělní se, nerozpustí se. Připomněl to i pan Barot před chvílí a my souhlasíme s touto myšlenkou společného jmenovatele. Pro nás tato diverzita, kterou nám přinášejí přistěhovalci, je bohatstvím a ne nebezpečím nebo ztrátou identity. A toto bohatství kterou přinášejí tito lidé, tyto ženy, tyto muži, tyto děti, je musíme vrátit tím, že jim dáme práva, která jsou důstojná a hodná našeho evropského společenství bez ohledu na jejich sociální nebo etnický původ. Na závěr bych řekla, že pochybnosti, které zůstávají, pokud jde o stokholmský program, nás vzdalují od cíle vybudovat Evropu svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Vzdalují nás eh, od Evropy, kterou všichni chceme, Evropu společnosti, rovnosti a bratrství, spolupráce a solidarity, Evropu národu. Právě tyto hodnoty chceme, aby byly součástí štokholmského programu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Maritati z italského senátu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já navážu na to, co už jsem říkal na konci mé pracovní skupiny, která se týkala bezpečnosti a spravedlnosti. Já jsem chtěl říci, že je důležité, aby ty naše závěry nebyly zapomenuty, abychom vzali v důvahu, že je třeba na ně navázat. Já doufám, že bychom se měli v budoucnosti zaměřovat tak na jedna, dvě témata aby bylo nutno potom, nebo možno potom ukázat, že chceme vytvořit skutečnou symbiozu, skutečnou spolupráci mezi národním parlament, národními parlamenty a Evropským parlamentem. Taková stručná úvaha ohledně nejcitlivějšího jevu, to znamená migrace. Samozřejmě není pochyb o tom, že je to velmi aktuální a velmi ožehavé téma a Evropská unie musí toto téma řešit, musí ho kontrolovat. Samozřejmě není možné, aby občanská Evropa ukazovala svou sílu a dokazovala je si na těch, kteří utíkají před hladem a často i před jistou smrtí. Nemůžeme ale na druhé straně otevřít své dveře každému. Musíme tedy tento jev určitým způsobem řídit. To znamená, na jedné straně zde máme represivní eh, strategii, na druhé straně zde máme strategii přijímání, strategii spolupráce se zeměmi, které jsou zdrojem této migrace. Musíme také připravit celou řadu lidí, kteří se chtějí dostat do Evropy, to znamená, musíme je připravit kulturně, jazykově, musíme je připravit na ten střet s velmi odlišnou společností, než je společnost jejich původu. A potom se jedná také o základní práva těch lidí. My musíme dbát na jejich dodržování. To znamená, když se podíváme na ta uprchlická střediska, tak vidíme, že jsou to pouze administrativní vězení. My musíme samozřejmě tato místa používat, kde tyto lidé čekají na návrat do vlasti, ale měla by to být místa, kde jsou opravdu přijímáni, kde jsou vítáni, ne kde jsou vězněni. A potom jim samozřejmě musíme napomáhat v repatriaci. Já si myslím, že represe by měla ustoupit, protože to má opravdu hrozný dopad, například v mé zemi tam vidíme, že ta represivní odpověď převažuje. My bychom se měli zaměřovat spíše na prevenci. Máme celou řadu soudních řízení, která začínají v mé zemi, protože tam se hovoří o tom, že Nelegální migrace je zločinem, ale to neslouží k ničemu. To pouze komplikuje věci a určitým způsobem to také, i když nepřímo, porušuje základní práva. Takže příprava, repatriace s pomocí, dohody se zeměmi, které jsou zdrojem migrace. To je hodno Evropy, která skutečně chce růst a chce bránit základní práva osob. Mnohokrát děkuji. Nyní předávám slovo Simonu Busutilovi z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych se chtěl připojit k místopředsedovi Martinézovi a chtěl bych pozdravit a poděkovat komisaři Paro za velice dobrou práci, kterou odvedl a také za to, že měl odvahu poukázat skutečně na to, čeho chceme dosáhnout v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti. Pane předsedo, já vnímám vnitřní trh jako jeden z největších úspěchů Evropské unie. V následujících letech um, je možné, že vytvořit oblast eh, svobody, bezpečnosti a práva bude dalším úspěšným projektem Evropské unie. My všichni jsme si vědomi toho, jak obrovskou výzvu máme před sebou. Chtěl bych být pozitivní. Lisabonská smlouva vstoupí v platnost v následujících dnech a my budeme mít dobré nástroje k dispozici, abychom se dostali k našim cílům. Budeme mít kvali- hlasování kvalifikovanou většinou eh, v radě a spolurozhodování parlamentu a tak Evropská unie bude moci být konstruktivnější při dosahování cílů. Takže se velice těšíme na vstup v platnost Lisabonské smlouvy a těšíme se na posilování oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Skupina EPP v tomto parlamentu si je vědoma toho, že zde jsou různé politické priority a různá citlivá témata. Nejsou zde rozdíly jenom mezi politickými skupinami, ale také mezi jednotlivými členskými státy EU. My jsme si toho vědomi. Odpovědí na to je, není, že nebudeme dělat nic, ale naopak, že se budeme snažit nalézt kompromis. Pro něko, některé z nás je boj proti terorismu prioritou, pro jiné jsou důležitější práva občanů. A pro některé je důležité bojovat proti nelegální imigraci, ale e, ostatní naopak tvrdí, že je důležité zdůraznit práva imigrantů. Takže jak nalezneme rovnováhu a jak daleko půjdeme? Jenom před několika dny Evropský soud pro lidská práva vydal kontroverzní rozsudek, pokud jde o kříž, ve školách v Itálii. Jak daleko bychom měli jít? Myslím si, pokud je zde něco, na čem se shodneme, eh, můžeme říci, že eh, toto jsou skutečně kontroverzní věci a nemůžeme eh, jít ani do jednoho extrému. Obtížné bude právě to najít rovnováhu. Jsme připraveni najít rovnováhu a budeme potřebovat skutečně hodně odvahy. Jakým směrem se vydáme? V následujících eh, týdnech budeme mít slyšení s komisaři a skutečně jsme zvědaví, jak nová odpovědnost, kterou doposud nesl pouze jeden člověk v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí. Tato odpovědnost bude nyní rozdělena mezi dvě osoby, protože zde bude jedna osoba pro vnitřní záležitosti a imigraci a druhá pro lidská práva. A takže my budeme chtít, aby nás komisaři ujistili o tom, co chtějí dělat a jak chtějí nalézt rovnováhu. A těšíme se také na přijetí stokholmského programu a na akční plán, který bude následovat. Na závěr bych chtěl říci, implementace však bude zcela klíčová. Příliš dlouho jsme slyšeli mnoho hezkých slov, mnoho hezkých projevů a měli jsme hromady dokumentů. Ale to, co chceme nyní, je implementace. Pokud skutečně chceme mít oblast svobody, spravedlnosti a bezpečnosti, implementace bude zcela klíčovým pojmem. Mnohokrát děkuji. Velice děkuji. A nyní pan Tomáš Krulich z Čes- ze Senátu České republiky, prosím. Vážený pane předsednictvo, vážené předsednictví, eh, vážené předsednictvo milé kolegyně eh, kolegové eh, otázky které jsou v mém příspěvku jsou směřovány eh, k panu komisaři. český senát projednal podklady pro stockholmský program a přijal k němu rozsáhlejší usnesení ve kterém na základě zkušeností s realizací haagského programu zdůraznil potřebu realistického stanovení cílů pečlivého hodnocení již existujících iniciativ a opatření a nutnost prokázané přidané hodnoty opatření nově zaváděných. tady se často hovořilo o ambicióznosti projektu. ambicióznost je důležitá ale pokud je splnitelná. domníváme se že naše připomínky zůstávají relevantní i ve vztahu k textu stockholmského programu tak jak jej navrhlo švédské předsednictví. E, dovoluji si zaměřit vaši pozornost ke dvěma připomínkám které senát české republiky považuje za stěžejní. senát se domnívá že není žádoucí aby posilování operativního fungování frontexu směřovalo k vytvoření evropské hraniční stráže. dosavadní role frontexu v oblasti koordinační a edukativní odpovídá potřebám evropské unie. bezprostřední ochrana hranic by měla zůstat na úrovni členských států. senát věnoval velkou pozornost problematice migrace u nelegální migrace je toho názoru že je nutné eh, eh, více posílit preventivní opatření. u legální migrace pak bylo poukázáno na rozdílné podmínky pracovních trhů jednotlivých členských států. za obzvlášť důležité považuje senát diferencovaný postoj k přístupu legálních migrantů k sociálnímu zabezpečení. v navrhovaném textu se počítá že legální migranti mají mít stejný přístup k sociálnímu zabezpečení jako mají občané členských států evropské unie. dle našeho názoru to povede ke zneužívání sociálních systémů členských států a k rozvoji migrace za sociálními dávkami. děkuji vám za pozornost. Velice děkuji. A nyní má slovo pan Benisty z francouzského národního schromáždění. Děkuji, pane předsedo. Francouzská delegace je velmi ráda, že byla vytvořena společná iniciativa švédského a evropského parlamentu. Jejímž cílem je uspořádat toto jednání o parlamentní dimenzi evropského prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Stokholmský program a samozřejmě francouzská delegace věří komisaři Baratovi, kterého dobře známe, by měl pokrýt eh, domény intervence národních parlamentů a nyní i Evropského parlamentu, který bude mít zvýšené kompetence s tím, že vstoupí v platnost, v platnost Lisabonská smlouva. Nejlepší způsob, jak dnes bojovat proti organizovanému zločinu, je tedy chránit evropské občany, zlepšit policejní a soudní spolupráci a koordinaci v našem šengenském prostoru. Po atentátech z 11. září 2001 se výměna informací dostala do centra veškerých našich snažení. Je tedy třeba zlepšit mezinárodní předávání údajů, těchto údajů, které jsou obsažena v různých databázích národních policií, protože jsou základním prvkem soudní a policejní spolupráce na mezinárodní úrovni a také v rámci Evropské unie. Nikdo by nepochopil, že dohody o spolupráci mezi USA a Evropou, které byly vytvořeny, i když nic konkrétního neexistuje mezi evropskými zeměmi jako takovými. Databáze různých členských států se velmi vyvinuly díky rozvoji informačních technologií. Jsou velmi užitečným nástrojem v boji proti čím dál organizovanějšímu a čím dál přeshraničnějšímu zločinu. Je důležité, aby členské státy vylepšily předávání informací přes hranice a především si umožnili automatický vzájemný přístup do specifických národních databází, ať už jde o databáze DNA nebo databáze otisků prstů. Musíme jít nad rámec Prymské smlouvy z roku 2005 a nad rámec rámcového rozhodnutí z roku 2008 skutečné křížení údajů DNA a jejich konkordance je opravdu důležitá. Pane komisaři Barote, se stokholmským programem si myslíte, že budeme mít k dispozici skutečné prostředky na zajištění policejní a soudní evropské spolupráce, která bude hodná těch velkých úkolů, tedy ochranu evropských občanů. Velice děkuji a nyní dávám slovo Eh, panu Brandovi z Evropského parlamentu. Pane předsedo, já bych na úvod rád poblahopřál švédskému předsednictví a poděkoval za to, že nám dalo toto tuto úžasnou možnost udělat krok, krok vpřed v rámci budování prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Nicméně rád bych připomněl kolegům, že cesta za tímto cílem je plná neúspěchu a musíme si to všichni připomenout. Já například musím říci vám všem, dámy a pánové, že už několik let, když Evropská rada se snažila vydat rámcové rozhodnutí, které by unifikovalo část evropského procesního řádu, Nakonec vlastně komise dospěla po letech práce k závěru, že to není možné. Takže cesta za tímto cílem je, jak už říkám, plná překážek a plná neúspěchu. Vzhledem k tomu, že jsme se zde sešli všichni, všichni my, kdo budeme protagonisty této hry, tohoto procesu, to znamená Rada, Komise, Národní parlamenty, Evropský parlament, dovolte, abych uvedl čtyři doporučení, jimiž bychom se podle mě měli v této oblasti řídit. Za prvé, myslím si, že je důležité, aby Rada a Komise dodržovaly princip iniciativy. Bez nich, pokud nebude zde legislativní iniciativa, tak se nám nepodaří postoupit vpřed. A proto doporučuji Radě a Komisi, aby přinesli do Evropského parlamentu návrhy, normy, které budou skutečně zbližovat naše soudní systémy trestní a procesní. Jak říkala paní Ask, potřebujeme také princip vzájemné důvěry, vzhledem k tomu, že technologická a technická složitost všech těchto norem nás povede k potřebě vzájemně uznat soudní, policejní systém jednotlivých členských států, laboratoře, systémy na zjišťování otisků prstů. Je třeba zajistit opravdovou komunikaci mezi státy, protože pokud nebudeme důvěřovat jeden druhému, pokud Němci nebudou důvěřovat Řekům, pokud litevská laboratoř nebude důvěřovat španělskému soudnímu systému, tak to nebude fungovat. Takže proto musí platit princip důvěry, jak říkala paní ministrině. Dále princip rovnováhy. Rovnováhy mezi tím starým sporem mezi bezpečností a svobodou. A zde je třeba připomenout, že exekutiva nebla, nebrání princip bezpečnosti a parlament princip svobody. Musí zde existovat rovnováha mezi návrhy exekutivy a odpovědí ze strany poslanců, ze strany parlamentu, protože my poslanci nejsme jediným garantem principu úmluvy základních práv. A na poslední místě bych rád připomněl, že se nám nic nepodaří, pokud zde nebude určitý princip politické velkorysosti. Pokud každý parlament řekne, toto je moje, tento systém je můj. Pokud národní parlamenty budou úzkoprse eh, hájit eh, své soudní systémy, tak se nám nepodaří postoupit vpřed. Evropa je budována na základě toho, že si vzájemně postupujeme své zkušenosti, že se o všechno dělíme. Máme zde Evropský parlament, který vydává legislativu pro všechny. A na této ose svobody, bezpečnosti a spravedlnosti musíme budovat tento soudní systém a proto je třeba, abychom k tomu přistupovali velkoryse a dělili se o to, co považujeme za své. A proto trvám na tom, že politická vůle musí být inspirací a impulzem tohoto procesu. Velice děkuji a nyní dávám slovo panu Cosidu Guterresovi ze, španělského, ze španělské dolní sněmovny. Děkuji, pane předseda. Chci také poděkovat panu Barotovi a paní ministrině Ask za tento impuls pro prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, který představuje stokholmský program. Rád bych upozornil na tři hrozby, které zde hrozí v rámci budování tohoto společného prostoru bezpečnosti. První riziko je, že Evropská unie bude mít více zodpovědností, než jí umožňuje její kapacita, že vytvoří očekávání, že Evropská unie bude zaručovat bezpečnost občanů a že to od ní budou občané očekávat. Já si myslím, že ten princip je zásadní. Zodpovědnost leží na členských státech. Evropa musí definovat prostor, musí stanovit společná pravidla, musí posílit spolupráci a vytvořit nástroje pro spolupráci. Ale aktéři, ti, kteří budou skutečně hrát tu hru na hřiště bezpečnosti, to musí být státy. Druhý risk je, že nesmíme zaměňovat více bezpečnosti za více byrokracie. Evropská unie vždycky, když má nějaký problém, tak má tendenci vytvořit nějakou další agenturu a to ten problém jenom komplikuje. Chci jasně říci, že nepodporujeme vytvoření Evropské policie. Trváme na tom, že je třeba vytvořit efektivní nástroje, aby se zlepšila policejní spolupráce. A poslední varování se týká toho, že si myslím, že zde hrozí také určité riziko, že Evropa si bude myslet, že můžeme vybudovat bezpečnější prostor v Evropě v čím dál nebezpečnějším světě. A to samozřejmě není pravda. Pokud bychom měli skutečně odstranit eh, ty bariéry, když hovoříme o teroristické hrozbě, tak musíme vzít v úvahu, že tato teroristická hrozba existuje jak v našich hlavních městech, tak i v Afghánistánu. Když hovoříme o boji proti obchodování s drogami, tak často hovoříme o drogových kartelech z Jižní Ameriky nebo o afrických státech, které jsou základem pro tyto obchodníky s drogami. Takže musíme jednat eh, z globální perspektivy, abychom eh, čelili těm velkým výzvám v oblasti bezpečnosti. Děkuji. Velice děkuji a nyní dávám slovo panu Kimu Sasovi z finského parlamentu. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, já bych chtěl pogratulovat Švédsku k tomu, že připravilo tento stokholmský program jako, návaz, jako určitou návaznost na hákský program a program Stampere. Tím se Evropská unie dostane o krok dále. Kromě toho bych chtěl říci, že e, základ právního státu a bude v Evropě tímto dále rozvíjen. Pokud srovnáme situaci v Evropě se situací v Evrops, v, ve Spojených státech, vidíme, že zde existují rozdíly, protože nejvyšší soud ve Spojených státech v této oblasti rozhoduje na federální úrovni. Chceme prosazovat základní práva a také všechno to, co s nimi souvisí. Někdy je nutné uvědomit si také, jaká je situace mimo EU. Například v Rusku někdy dochází ke zneužívání a porušování práv. Dodržování základních lidských práv je zcela zásadní a já bych chtěl poukázat na to, že máme ve svých zemích nejvyšší soudy, které pracují spolehlivým způsobem. je nutné, aby bylo zaručeno, že tyto soudy skutečně spolehlivě pracují ve všech členských zemích. Dále zde máme Evropský soudní dvůr, který činí rovněž nesmírně důležitá rozhodnutí. Ve všech a parlamentech by také eh, měly, měla být zohledňována rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Práce tohoto soudu se neustále dále vyvíjí a já se domnívám, že zde existuje další potenciál, další zdroje, které bychom mohli využít. Evropská unie by měla plně respektovat Evropskou úmluvu o lidských právech. A poukázala na to už i paní ministrině. Rovněž bych chtěl poukázat na to, že dohled nad základními a lidskými právy v Evropské unii velmi dobře funguje. Pane předsedo, na závěr ještě jedna poznámka. Transparentnost v Evropské unii je velice důležitým aspektem. Evropský parlament a jiné evropské instituce se i nadále musí držet zásady transparentnosti. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Andrew Bord z nejsezřezených. Děkuji, pane předsedo. Velice se ho, často hovoří o tom, že má být Evropa pro občany a že je nutné podporovat demokracii. A já bych s tím téměř souhlasil. Chci však říci, že Evropa pro občany Eh, musí být eh, eh, zejména tedy země, kde budou demokratické a svrchované státy, nikoli federativní uspořádání. A co se týče ještě demokracie, tak chci říci, že referenda by měly by vždy, by, by měly by vždy být na místě také se hodně hovoří o demokracii a svobodě, ale to mluvení nestačí, protože někdy e, není dostatek vztahu mezi tím, co se říká a co se ve skutečnosti děje. Dnes v Belgii se před několika lety stalo, že stát zakázal jednu z největších politických stran. A třeba v Maďarsku se stalo to, že e, státní e, složky e, státní složky napadly demonstranty a dali je do vazby opoziční demonstraty. A myslím si, že v každé zemi Evropy je nutné, Eh, aby se respektovaly jejich názory a je nutné eh, zavést demokracii do praxe a nikoli o ní pouze hovořit. Děkuji a nyní dávám slovo paní Zisi z řeckého parlamentu. Máte slovo, prosím. Eh, děkuji. Chtěla bych zde vystoupit jménem řecké delegace řeckého parlamentu, která je zde zasnoupena. Chtěla bych poděkovat eh, švédskému předsednictví, paní Ask a také Evropské komisi a všem, kteří se podílejí na těchto společných eh, schromážděních eh, mezi Národního parlamentu a Evropského parlamentu, protože je velice důležité věnovat se tomuto programu, který přináší přidanou hodnotu. A budeme fungovat eh, co by spolu, spoluzákonodárce a zároveň je však nutné respektovat zásadu subsidiarity. Budeme se snažit prohloubit bezpečnost každého občana v Evropě. Chtěla bych eh, říci eh, něco konkrétně vám, pane komisaři Baro, a chtěla bych vám také poblahopřát vám i celé Evropské komisi k dokumentu, který jste vypracovali na základě nebo dokument, který se týká stokholmského programu. Myslím si, že to dobře odráží situaci, a také e, to přináší dobré návrhy, na základě kterých se snažíme vy, e, vypra- e, vytvořit společný prostor svobody, bezpečnosti a e, práva. Co se týče řeckého parlamentu, tak bych chtěla říct několik slov o politikách, které jsou spojeny s otázkami ochrany e, Eh, osobních údajů a také s, eh, co se týče eh, otázek azylu a imigrace. To jsou všechno otázky, které jsou nesmírně zásadní pro Evropu a je nutné, abychom vytvořili společná pravidla, pokud chceme tyto věci řešit. Pro nás je velice důležitá otázka přistěhovalectví. Je nutné, aby zde existoval komplexní přístup a Musíme eh, také přeskoumat to, jak, jsou, jak fungují eh, přijímací střediska v Evropě, protože v některých, eh, v každých členských státech to funguje jiným způsobem a zejména se to týká zemí, které tvoří vnější hranice Evropské unie. Ptám se, jaká opatření chce Evropská komise přijmout, co chce dělat, jaké má pravomoci nebo co chce dělat v rámci svých pravomocí, aby napomohla zlepšení situace, aby napomohla zlepšení podmínek, eh, za jakých, eh, eh, do jakých se dostávají přistěhovalci. Hovoří se o tom, že je nutné podporovat bezpečnost v Evropě, ale já si myslím, že zde máme trošku utopické představy, protože ta realita vypadá zatím dost jinak. Musíme posílit infrastrukturu, pokud chceme, eh, pokud chceme zlepšit eh, situaci, zejména v těch hraničních zemích, a také zejména zlepšit způsoby, jakým přijímat lidí z ostatních zemí. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Zygněv z Polského senátu, prosím. Panie předsedající, šanovní państwo, mluvíc o... Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Hovoříme o Evropě jako o společném prostoru svobody, bezpečnosti a práva. V naší diskuzi jsme hovořili o velice důležitém tématu, a to o nelegální imigraci. Já bych se chtěl podělit s vámi o své obavy, které vyjádřili už i předchozí řečníci. Já si myslím, že už máme nějaké zkušenosti v tomto ohledu. Ehm, říkám my, především my lidé z, ze střední a východní Evropy. Já jsem z Polska. Máme zkušenosti s Evropou, která byla uměle rozdělena. Evropou, která byla rozdělena železnou oponou mezi západem a východem. Moje země, moji občané mají tudíž své zkušenosti. Musíme být nesmírně opatrní, pokud jde o právní řešení. Řešení, která jsou zde navrhována, doufám, nevytvoří další zeď, která by rozdělovala Evropu lidí, kteří jsou šťastní, jejichž práva jsou respektována, a Evropou, kde žijí hladoví lidé, kteří nemohou žít eh, ve světě, která, který by respektoval eh, jejich práva. Myslím si, že v této situaci se musíme soustředit také na to, co nám říká Evropský Eh, Dvůr pro lidská práva. V článku 8 eh, úmluvy eh, je stanoven právní základ pro tyto otázky. Často soud říká, že vyhnání imigrantů ze země má často nesmírně tragické dopady, nejenom pro jednotlivce, ale pro celou rodinu. Tímto způsobem je porušován článek 8 umluvy o lidských právech. Pokud hovoříme o svobodách, musíme mít na paměti rozdíly mezi rozhodnutími Evropského eh, dvora v Lucemburku a Evropského eh, dvora pro lidská práva. Především pokud jde o článek 8. Eh, například Osobní konverzace jsou odpouslouchávány nelegálním způsobem. Měli jsme zde eh, několik případů eh, týkajících se Německa. Šlo zde o to, Um, že když uh, vstoupíte například do právnické firmy uh, na prohlídku a nemáte povolení, je to vždy porušení článku 8. Ale soud v Lucemburku s tím nesouhlasil. takže uh, myslím, že to musíme mít na paměti, než učiníme rozhodnutí. Další řečník, paní Korasa Bild. Michael, Sorry. Řečník nemluvil do mikrofonu. Eh, omlouvám se, děkuji. Chtěla bych se přidat ke svým kolegům a chtěla bych pogratulovat švédskému předsednictví za iniciativu stokholmského programu, kterou velice podporujeme. Chtěla bych zejména zdůraznit osobní eh, zaujetí a osobní závazek eh, komisařky političky Askové, která chce, která chce zlepšit situaci v Evropě, protože nechceme, aby z Evropy byla nějaká pevnost. Pane předsedo, dovolte mi pohovořit trošku o přístupu. Myslím si, že Lisabonská smlouva nám eh, dává velkou odpovědnost. To je minimálně můj, eh, můj názor, protože jsme, máme více eh, pravomocí ve spolurozhodování a musíme se stát odpovědným spoluzákonodárcem. Dovolte mi jeden praktický příklad. Myslím si, že bychom měli velice opatrně přeskoumat to, zda eh, bychom, eh, zda, zda bychom měli, eh, zda, zda je otázkou, zda mm, přeskoumat některé věci pouze, nebo být proti tomu pouze kvůli tomu, že máme možnost teď proti tomu vystupovat od 1.12. A také bych chtěla zdůraznit eh, vztahy s, s kolegy z národních parlamentů. Myslím si, že ty vztahy by měly být posilovány a také souhlasím s tím, co zaznělo včera. Měli bychom spolupracovat ještě více než pouze v rámci Kosaku. Také eh, zde zaznělo, že je možné kombinovat eh, naše uznávání vztahů, uznávání práv a zároveň chránit soukromí občanů a e, legitimní požadavky na mm, soukromí občanům. Doufám, že tento přístup bude realistický a konstruktivní. Možná bychom neměli postupovat příliš idealisticky, ale spíše konstruktivně a pragmaticky. Já pocházím z podnikatelské sféry a chtěla bych také podpořit, co řekl kolega Busutil. Eh, ten stokholmský program už se tvořil několik let, už je to asi pět let, kdy se to plánuje. Měli bychom skutečně se podívat, jak to bude zavedeno v praxi. Měli bychom co nejdříve vše zavést do praxe, abychom co nejrychleji mohli říci občanům, uh, už se o tom hodně hovořilo, ale zejména si všimněte toho, eh, jaké to má dopady v praxi. Děkuji, pane předsedo. Velice děkuji. A nyní má slovo Salambej z Eh, z dolní sněmovny britského parlamentu. Pane předsedo, jsou zde jenom dvě otázky, na které bych chtěl poukázat. Evropská úmluva o lidských právech byla zmíněna řečníky z Polska a z Finska. Je důležité zdůraznit, já sdílím jejich eh, názor, že přístup eh, Velké Británie k této úmluvě už měl dávno proběhnout a já doufám, že se tak stane. Já ale vidím, že zde Eh, vzniká určitá eh, nová eh, legislativa, která mezi touto umluvou a rozhodnutími dvora ve Štrasburku. Jsou zde rozdílná rozhodnutí mezi dvorem v Lucemburku a soudním dvorem pro lidská práva. Já doufám, že se situace zlepší. Musíme se o to v každém případě snažit. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je eh, evropský zatykač. Já ho podporuji. Občané nechtějí, aby kriminálníci utíkali spravedlnosti, takže je to velice populární nástroj ve všech zemích bude ale nepopulární ve chvíli, kdy nebude existovat důvěra eh, v jednání soudu v jiných zemích, anebo eh, ve chvíli, kdy bude eh, využíván nadměrně, ve chvíli, kdy lidé jsou zadržovány a vězněni za činy, za které by nebyli vězněni ve svých zemích. Já Doufám, že se evropský zatykač nestane předmětem odporu, protože v současné době je populární. Je nutné, aby zde existovala vzájemná důvěra eh, mezi soudními systémy. A musíme poukázat na to, že evropský zatykač se musí používat odpovídajícím způsobem. Děkuji. Nyní předávám slovo Aquesta Martinez ze španělské sněmovny. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych rád poblahopřála paní švédské ministrině k její práci, k práci švédského předsednictví. A také bych rád poděkoval panu Barotovi za jeho skvělou práci, kterou odvedla komise tedy v rámci svého sdělení. V tomto smyslu oba dva texty jsou velmi důležité pro budoucnost a chci na to dnes dopoledne upozornit. Také bych rád poděkoval zpravodajům pracovních skupin, dali nám velmi užitečné nástroje v otázce, kde vyžadujeme priority a také závěry a konkrétní jednání. Ze všeho nejdříve bych se rád zmínil o Evropě hodnot z hlediska svobody, z hlediska spravedlnosti, z hlediska sjednocování našich právních řádů. A napadá mě jedna věta, jeden článek, jedna otázka, kterou si kladl Sartory, když eh, si říkal víle, vůle lidu anebo vůle boží. A tím kritizoval fundamentalismus a upozorňoval na jeho nebezpečí. Já si myslím, že jedno z největších bohatství Evropy je světský laický, laický systém, který je založen na těchto hodnotách. Je to prostor setkávání, prostor výměny. Za druhé bych chtěl odkázat na otázku ochrany osobních údajů. Před deseti dny se ve Španělsku sešli zástupci různých úřadů na ochranu osobních údajů. Je zde velká naděje, v Evropské unii chceme vytvořit společný nástroj na ochranu osobních údajů a chceme být schopni vytvořit také mezinárodní normu, mezinárodní standard pro ochranu osobních údajů. To je naše ambice. Za třetí, připadá mě velmi zajímavé stanovit princip vzájemného uznávání soudních rozhodnutí. Já bych řekl ještě více harmonizace trestního práva v některých velmi konkrétních eh, aspektech určitých trestních činech. Měli bychom se zaměřit na terorismus. Je zde možnost harmonizovat trestní právo, pokud jde o pronásledování těch, kteří obchodují s lidmi, především za účelem sexuálního zneužívání. Je zde také možnost prohloubit harmonizaci trestního práva na ochranu dětí, především ochranu před sexuálním zneužíváním a některými riziky. A je třeba také podpořit kulturu spolupráce, kulturu justice a spravedlnosti. Hovoříme o síti soudců, o justiční síti, o výměně zkušeností. Já bych zde trval na dvou aspektech. Za prvé, podpořit a posílit aspekty právní asistence protože musíme mít důvěru v soudní systém, musíme mít důvěru v tom, že bude poskytnuto právo na překlad, právo na soudní asistenci. A za druhé, poslední věc, myslím si, že bychom měli uh, vložit eh, více energie do spolupráce a výměny informací a zajímalo by mě, jak se na to dívá předsednictví a komise. Jak se díváte na to, že by, měl být, že by měla být vytvořena nějaká Evropská generální prokuratura? Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní Parisa Kastánost z Evropského hospodářského a sociálního výboru. Eh, pane předsedající Já zde zastupuji Evropský hospodářský a sociální výbor. Jak víte, je to poradní orgán, poradní shromáždění které zastupuje občanskou společnost. A my pracujeme na rozvoj Evropy, my, zástupci odboru, podnikatelů, zemědělců, rybářů, organizací spotřebitelů, to znamená všichni zástupci občanské společnosti. Minulý týden na našem plenárním zasedání 340 členů našeho výboru schválilo dvě stanoviska pro stokholmskou schůzi. Jedno se týkalo dokumentu komise, té stokholmské agendy. A druhé bylo stanovisko z naší vlastní iniciativy o tom, že do budoucna by imigrační politiky měly respektovat lidská práva a mezinárodní úmluvy, které lidská práva chrání. Obecně bych řekl, že pro náš výbor je zásadní, aby byla splněna Stockholmská agenda, Stockholmský program, především pokud jde o ochranu práv občanů. Protože evropští občané, my evropští občané, musíme být součástí společenství, které adekvátně chrání naši svobodu a naši bezpečnost. V tomto smyslu si přejeme dosáhnout eh, odpovídající rovnováhy mezi bezpečností a svobodou. Historie nám ukázala, že když eh, položíme takové hodnoty, jako je svoboda, a obrana lidských práv na oltář bezpečnosti, například zájmu boje proti terorismu, tak dáváme vlastně teroristům první vítězství, protože přestáváme být členy otevřených demokratických a svobodných společností. A poslední poznámky se týkají evropské imigrační politiky, která nám velmi leží na srdci. Náš výbor chce, aby Evropa měla společnou politiku v oblasti imigrace, aby měla harmonizovanou legislativu, aby imigrace procházela přes legální, transparentní a flexibilní kanály. A chceme také, aby přistěhovalci aby se přistěhovalcům dostalo spravedlivého zacházení. Pro mě tedy bylo velkým zklamáním, že švédské předsednictví nebylo schopno na své radě schválit rámcovou směrnici o právech přistěhovalců. Doufám, že španělské předsednictví to udělá. A na závěr, pane předsedo, bych rád položil otázku. Pan Baro, místo předseda komise, ví, protože se účastní a je spolu s námi zodpovědný za Evropské fórum pro integraci. Sešli jsme se minulý týden za účasti všech organizací, které zastupují přistěhovalce v Evropě a které hájí lidská práva. Abychom spolupracovali na integraci z evropské perspektivy. A má otázka je následující. Z hlediska integrace. Myslím si, že je chybným signálem, že se Evropská komise dělí tak, jak navrhl pan místopředseda a pan předseda Barroso. Protože imigraci spojuje s bojem proti zločinnosti, organizovanému zločinu. Já si myslím, že to je koncepční chyba. Myslím si, že integrace je více spojená se základními právy a s bojem proti diskriminaci. Děkuji. Velice děkuji a nyní dávám slovo panu Dimitrios Papadimulisovi z řeckého parlamentu. Prosím, máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Zapo- <clears throat> zapojení Evropské unie a také národních parlamentů do otázek, které se týkají eh, listiny základních práv, která je nyní uh, už uh, v pravomoci členských států, je příležitostí, abychom uh, zlepšili tu nedostatečnou rovnováhu mezi svobodou a bezpečností, protože v minulých několika letech se často jsme se všichni snažili o, větších, o větší záruky, snažili jsme se o právní stát ale velice často to nebylo dostatečné pro eh, zranitelnější eh, skupiny obyvatel. Eh, amerikanizovali naše systémy a myslím si, že v tomto zrovna není dobré, abychom si brali příklad z USA. Na této schůzce je velice důležité, abychom naslouchali paní ministrině Ask a také abychom naslouchali panu komisaři Barotovi a abychom přemýšleli o těchto otázkách. Eh, paní Ask, pane Baro, jak chcete připravit společné politiky v této eh, oblasti? Jak je chcete prosadit? Když některé země eh, požádaly o opt-out, je to Spojené království, Česká republika a Polsko, tyto země eh, požádaly o to, aby pro ně eh, listina základních práv zatím neplatila. To znamená, že uprostřed Evropské unie najednou určitá černá díra, která se týká dodržování lidských práv. Za druhé chci říci, že je nutné více spolupráce mezi soudy a policejními složkami v tom, jak potírat trestnou činnost. Ovšem, jak to udělat? jestliže eh, nad tím nebude eh, určitý eh, politický dohled. Každý občan by mohl být, mohlo by se dojít k takové situaci, kdy bude takový takzvaný velký Big Brother. Každý občan bude mít pocit, že ho policie může sledovat. A myslím si, že občané toto nechtějí, určitě ne v naší zemi. A ještě se chci vyjádřit k přestěhovalectví. Je zde určitá zásada, na které by, eh, která by měla minimálně platit v Evropské unii. Někdy často v praxi neplatí. Je to zásada solidarity. Netýká se to pouze solidarity eh, bez, eh, u bezpečnosti, ale jedná se také o otázku lidských práv. Je zde skupina osob, jejichž lidská práva jsou pomíjena, a velice často e, za tím účelem e, bezpečnosti jejich práva nedodržujeme. Takže jak jim pomoci, aby tito lidé mohli svá práva uplatňovat? Pokud to chceme zlepšit, tak je nutné nejprve e, přinést dobrá rozhodnutí a zavést je do praxe, a také se to týká výroku soudního dvora. Pak mám ještě otázku na komisaře Barota. Řecko a Eh, Řecko je jednou zemí, na kterou Řecko nebo Španělsko jsou země, na které jsou vyvíjeny velké migrační tlaky. Proč tyto země musí platit eh, metaforicky i eh, reálně za to největší cenu. Myslím si, že by se měla, mělo toto břemeno sdílet mezi všemi zeměmi. Pokud se mají evropské ekonomiky zotavit, je nutné Eh, abychom eh, také uznávali práva všech občanů. Děkuji nyní pan Šovs za, Evropský, za belgický parlament. Děkuji, pane předsedo. A během první plenární schůze jsem řekl, že právo na bezpečnost by mělo být právem pro všechny občany. Nyní bych chtěl hovořit o svobodě eh, vyjádření. Myslím si, že to je něco, o čem jsme zde dostatečně nediskutovali. Strana, politická strana byla vyloučena z politické scény a nyní získává v průzkumech veřejných výnění, míněních. V současné době existuje parlamentní menšina, která odsuzuje způsob, jak financujeme eh, naší stranu a naše strana nemůže pokračovat eh, v tom, co začala. A to je něco, co Evropská unie musí zvážit. Musíme jasně říci, že Vlámsko, že, že Flandry eh, jsou eh, národem, že Vlámové jsou eh, národem a že Evropa je souborem národů. Já bych chtěla poukázat na možnost svobodného slova pro všechny národy v Evropě a protože moje strana byla potlačována. Každý z vás možná má podobnou zkušenost. Je třeba, aby něco takového, co se stalo v Belgii, se už neopakovalo. Děkuji nyní pan Vosa, Evropský parlament. Děkuji. Nejdříve bych chtěl říci, že stokholmský program vnímám jako výborné pokračování bývalého programu Stampere nebo Hákského programu. Samozřejmě to vnímám také v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Je to velice dobrý krok předu, krok správným směrem a velice ho vítám. Chtěl bych poukázat ale také na to, že uvnitř Evropské unie Potřebujeme spovodně společné odpovědi na otázky eh, migrace, přistěhovalectví a tak dále. A samozřejmě potřebujeme také strategii bezpečnosti. Tyto otázky se znovu a znovu objevují. Chtěl bych také říci, že Evropská unie je nejlepší odpovědí na tyto otázky a Evropská unie si je vědoma problémů všech členských států v této oblasti. Chtěl bych se obrátit na oba zástupce na pódiu. A chtěl bych poukázat na to, aby si uvědomili, že eh, samozřejmě jsme udělali velice dobrý krok, ale musíme postupovat velmi opatrně a snažit se možná o to, aby systém byl jednodušší. Eh, protože jeden, šrit, eh, jeden krok na úrovni Evropy znamená pět kroků na úrovni členských států a protože členské státy někdy mají problémy s přizpůsobením se evropské legislativě a často to vede k nejistotě. A ještě jedna poznámka k ochraně osobních údajů. A pan Martinez ze španělské delegace poukazoval na to, že se zde pracuje na řešení. My ale se musíme snažit v této oblasti nalézt rovnováhu mezi bezpečností na jedné straně a, ochranou e, soukromí jednotlivce. Mladé, mladá generace v dnešní době roste v naprosto jiném světě, než v jakém jsme vyrůstali my. A mají přístup k internetu a někdy dochází k tomu, že na internetu poskytují své osobní údaje. Z tohoto důvodu si myslím, že ochrana osobních údajů je velice podstatnou otázkou a je nutné, abychom chránili v tomto kontextu jednotlivce je nutné, aby člověk měl možnost na internetu lépe kontrolovat a vlastní údaje a kontrolovat to, kdo k, těmto, k těmto údajům má přístup. Děkuji. A to byl poslední příspěvek. Děkuji všem a nyní předávám předsednictví kolegovi Buskovi. Mnohokrát děkuji, vážený kolego. Děkuji za velice dobré předsedání této schůzi a děkuji také kolegům za jejich příspěvky. Jestli to dobře chápu, už se přihlásili všichni řečníci, kteří chtěli hovořit. Je to tak? Nikdo neprotestuje? Chtěl bych požádat ministrině spravedlnosti za švédské předsednictví, jestli aby si vzala slovo. Děkuji. Chtěla bych vám poděkovat za někdy provokativní připomínky. Samozřejmě nemůžu odpovědět na všechny otázky, které zde zazněly. Ehm, o to zde ale asi úplně nejde. Já ani nebudu opakovat, ale to, co jsem řekla už na začátku. Několik připomínek k nejdůležitějším bodům, které zde zazněly. Za prvé, pokud jde o důležitost boje proti zločinu. Eh, to je podstatné, ale nemělo by to být děláno na úkor práv jednotlivce. To je velice zásadní otázka. Ve stokholmském programu se snažíme nalézt rovnováhu mezi represivními opatřeními a občanskými svobodami. Eh, jste si všichni asi vědomi toho, že boj proti zločinu eh, se soustředí na tuto rovnováhu na tyto otázky. V návrhu stokholmského programu se snažíme o tuto rovnováhu. Podařilo se nám ji dosáhnout dříve než kdykoliv předtím a to bude také směr, který se chceme vydat. Jak řekla Česká republika, je třeba zamyslet se nad tím, jak využíváme hákský program. Provedli jsme různá hodnocení a zjistili jsme, že je snadné činit rozhodnutí, ale je těžší je implementovat. Z tohoto důvodu eh, se stokholmský program soustředí na hodnocení, na následné kroky a také na implementaci. Musíme být velice praktičtí v tom, jak si stanovujeme své cíle. Myslím si, že to jsme udělali. Musíme vysvětlovat lidem, co děláme a proč to děláme. To je eh, nesmírně důležitá věc, kterou musíme mít na paměti. A jeden poslanec zmínil, eh, že je nutné zaručit, aby zde existovala vzájemná důvěra. Důvěra, že poskytované informace jsou spolehlivé. A my se budeme soustředit na standardy, pokud je o akreditace forenzních laboratoří a také o DNA. Samozřejmě, pokud e, nějaký soud se musí spolehat na informace ze Švédska, potom si musí být e, jistý tím, že laboratoř, která poskytla informace, je spolehlivá a že informace jsou strukturovány e, odpovídajícím způsobem tak, aby mohly být využity u soudu to je tedy naším cílem. Snažíme se tyto cíle prosadit. Víme, že s tímto návrhem, který předkládáme, není každý spokojen, ale pokud chceme, aby spolupráce fungovala, potom takovýto návrh potřebujeme. Někteří hovořili o policejní spolupráci a o tom, že nechcete e, evropskou policii. Stockholmský program e, nemá nic takového za cíl. My vnímáme Europol jako příležitost, tomu, aby jsme lépe koordinovali národní a policejní síly a organizace. Existuje zde určitá úroveň spolupráce, která je nesmírně důležitá. A tato spolupráce musí být koordinována. Evropa musí být určitým centrem, také pokud jde o spolupráci se třetími zeměmi. Europol doplňuje práci eh, národních policejních orgánů. A tyto orgány samozřejmě pracují na místní úrovni a národní úrovni, ale přeshraničně to má na starosti Europol, nebo by se na to měl soustředit Europol. A o tomto tématu jsme se věnovali v mnoha bilaterálních schůzích. Někdo řekl, proč bychom neměli mít a, eh, a veřejného žalobce na úrovni Evropy. To je jedna z možných alternativ týkající se toho, jak by měla vypadat spolupráce v rámci Eurojustu. Existují zde různé způsoby, jak této spolupráce dosáhnout. Myslím si, že eh, je ale dnes jasné, jaká z možností je nejlepší. Mnoho z vás poukázalo na to, že nechtějí, aby Evropa byla pevností do které se lidé nedostanou. Já to slyším velice ráda. Jsou zde některé politické síly, které se snaží eh, získat podporu na základě obav, které lidi mají z imigrace. Imigrace je velkým problémem především v některých částech Evropy a tuto otázku musíme řešit. Ve stokholmském programu se tomuto tématu věnujeme. Do roku 2012 by měl vzniknout evropský asilový systém. A abychom toho dosáhli, musíme řešit mnoho otázek. Pokud tyto otázky nevyřešíme, potom se vystavujeme riziku, že Evropa bude oddělena od zbytku světa. Musí zde být jasný organizovaný způsob, jak přijímat lidi, kteří přicházejí do Evropy, ať už z jakéhokoliv důvodu. Musíme také spolupracovat více se zeměmi, které jsou hostujícími zeměmi eh, imigrantů, přijímajícími zeměmi. Musíme spolupracovat také se třetími zeměmi mimo Evropskou unii. Frontex se někdy v médiích objevuje jako příklad represivní síly. Samozřejmě vůbec tomu tak není. Frontex je instituce, která se snaží podporovat práci národních orgánů, které hlídají hranice, ať už jde o výměnu informací a zkušeností nebo pomoc na místě. Je nesmírně důležité, abychom Frontex využívali správným způsobem. Lidé od Frontexu mnoho očekávají, ale jenom málo kdo chce přispívat k práci Frontexu, aby mohl plnit své úkoly. V rámci stokholmského programu se snažíme být v této oblasti konstruktivní. Chceme vytvořit regionální kanceláře. Problémy v různých částech Evropy jsou odlišné. Já bych byla ráda, aby kontroly na hranicích a spadaly do odpovědnosti národních úřadů a Frontex by byl určitým doplňujícím prvkem. Pokud jde o spolupráci, Evropa by měla představovat přidanou hodnotu. To, co můžeme dělat lépe na evropské úrovni, to bychom měli dělat na evropské úrovni. Eh, včera a dnes, eh, myslím, proběhla velice zajímavá diskuze. Eh, já doufám, že budeme neustále od vás dostávat připomínky. Země západního Balkánu nejsou členem Evropské unie, ale pro ně je spolupráce s Evropskou unii a vize vstupu do Evropské unie velkou příležitostí. A pomáhá jim to měnit legislativu, aby byli schopni bojovat proti organizovanému zločinu, korupci a jiným sociálním problémům. Samozřejmě zde neexistuje vždy souhlas. Někdy je těžké diskutovat o politice, protože zde existují různé názory, ale schůze, které máme se západním Balkánem, jsou nesmírně důležité. Také proto, aby se Evropa neuzavřela vůči třetím zemím a proto, že hlavním cílem spolupráce je šíření míru. A mnoho z nás si pamatuje na válku v této oblasti světa. A je nutné zamyslet se nad tím, jaké instituce zde mají vzniknout, jakým způsobem budeme spolupracovat eh, s touto oblastí, a jak budeme hledat konsenzus mezi různými názory. Myslím si, že spolupráce s touto oblastí je velice dobrým příkladem. Myslím si, že stokholmský program, program nám poskytne nástroj nebo určitý rámec pro práci, kterou musíme odvést v následujících letech. A v prosinci e, budeme o této věci dále rozhodovat. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, za shrnutí některých problémů a že jste, za to, že jste vyjasnila některé pochybnosti vyjádřené v diskuzi. Pan Ignácio Cotero Guterres by chtěl říci něco k závěrům pracovní skupiny číslo 3. Já jsem se dohodl s panem spolupředsedajícím, že je to možné, protože máme čas. Děkuji, mně na to stačí jenom chvilka. Chtěl bych eh, ještě něco dodat k závěrům třetí skupiny, která se týkala ochrany občanů a zajištění domácího eh, bezpečí v jednotlivých zemích. Ve třetím odstavci se hovoří, že by, tam, že by neměla být nerovnováha mezi právem na lidská práva a zajištění bezpečnosti. Já si myslím, že ta věta není e, správně formulovaná, protože právo na život je prvním základním lidským právem, takže já navrhuji technickou poznámku, aby se tam hovořilo mezi bezpečností a respektováním lidských práv. Děkuji. Zpravodaj pravo, e, té pracovní skupiny číslo 3 souhlasí. Nebo mohl by se ještě k tomu vyjádřit? Zda je to eh, rozumný návrh provést tuto drobnou technickou eh, změnu formulace. Je zde přítomný eh, zpravodaj pracovní skupiny číslo 3? Ano, takže zatím si to ještě všichni promyslíme nebo kdo se hlásí o slovo. Pane předsedo, já si myslím, že to je velice dobrý návrh, určitě s ním souhlasím. Výborně, říká pan předseda, děkuji ale myslím si, že to nebyl pan zpravodaj. Je důležité, aby se k tomu ještě vyjádřil zpravodaj, protože to je právě ten nejdůležitější člověk, který eh, se k tomu má vyjádřit. Já se obávám, že děkuji za, za vaši podporu, ale myslím si, že ještě musíme počkat, až se k tomu oficiálně vyjádří zpravodaj. A nyní mi dovolte požádat eh, komisaře, pana Žaka Barota, aby se ujal slova. Ze všeho nejdříve, pane předsedo, bych rád poděkoval všem řečníkům. Paní Ask reagovala na většinu problémů. Já se pokusím, ale bude to velmi obtížné. Odpovědět eh, každému. Paní David, Zopakuji, co už jsem říkal. Je jisté, že Evropa si musí vytvořit vlastní strukturu na ochranu osobních údajů. To je velmi důležitý prvek. Pokud je o to ostatní, vy jste se zmiňovala také o imigrační politice, o její potřebě. Já si myslím, že ten program je velmi vyvážený. I on eh, klade velký důraz na Evropu azylu. Pan Maritari se taky zmínil o integraci, o povinnosti integrace. Já řeknu vám oběma, že ve Stockholmu je v náhledu na imigraci nový právě ten globální přístup, partnerství se třetími zeměmi. Jedná se opravdu o spojení rozvoje s imigrací. Já si myslím, že zde otevíráme zcela novou stranu Děkuji Simonovi Busutilovi, že řekl, že po úspěchu jednotného trhu musíme usilovat o vytvoření evropského prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Panu Grulichovi bych rád řekl, že samozřejmě nejde o to, že chceme, aby si Evropa vytvořila svou evropskou policii. Frontex pouze koordinuje úsilí členských států. A ochrana národních hranic samozřejmě závisí na členských státech. Ještě jednou opakuji, nejde o to, abychom eh, nedodržovali subsidiaritu. Jedná se o hledání přidané hodnoty, kterou může Evropa přinést. Že děkuji svému příteli Jacques Alenu Benistimu, který se zmínil o jednom velmi zásadním problému. Pro policejní spolupráci a soudní spolupráci a její dobré fungování je důležité, aby zde byla struktura, která umožňuje výměnu všech informací a všech údajů. Musím poděkovat švédskému předsednictví, které umožnilo začlenit už nyní ustanovení Prymské dohody do evropských pravidel, protože to už je prvním krokem, takový je začátek. Drahý Žaku Alene Benisty, jdeme směrem k systémům VIS, SIS-2. Jedná se o interoperabilní systémy, které umožní všem policistům vyměňovat si informace touto cestou, ale samozřejmě byl to důležitý prvek pro Evropu, která má chránit. Pan eh, Charegi do hodně zdůrazňoval vzájemné uznávání a má pravdu. To je klíč. Potřebujeme společnou soudní kulturu. Právě proto potřebujeme školení, výměnu soudců. To bude v budoucnosti skutečně důležitým prvkem, abychom vytvořili tuto vzájemnou důvěru a toto vzájemné uznávání soudních rozsudků. Pane Kosido Gutierrezi, samozřejmě nechceme vytvořit evropskou policii, samozřejmě, že ne. Nechceme udělat z Evropy nějaký bunkr. Já si myslím, že to je jasné. Chceme posílit používání existujících eh, nástrojů, jak říkala Beatrice Ask. Lépe využít Europol, lépe využít také analýzy různých hrozeb, eh, organizovaného zločinu, Zde také má Evropa přinést svou přidanou hodnotu, ale samozřejmě se nechceme stavět do pozice členských států. Děkuji také panu Sasimu, protože má pravdu. Je nutné, podle mého názoru, aby Evropa přistoupila k úmluvě o lidských právech. Zdůraznil také důležitost transparentnosti. To je pravda, to by nám umožnilo postoupit vpřed. Pane Bordone, nejedná se o vytvoření nějakého nadstátu. Já jsem říkal, že evropské občanství nic neubírá občanství národnímu, ale naopak národní občanství určitým způsobem obohacuje. Paní Zici, vy jste se zmínila o jednom bodu, který mě velmi leží na srdci, a to jsou podmínky, ve kterých jsou drženi přistěhovalci. To je bod, o kterém se zmínilo také předsednictví. Je důležité, abychom pracovali na těch nejlepších postupech, abychom podporovali různé alternativní přístupy v této oblasti. To je velmi důležité. Pan Cichoň se zmínil o jednom velmi důležitém bodu, to znamená zblížení judikatur Lucemburského a Štrasburského soudního dvora. Pokud Evropa přistoupí k umluvě o lidských právech, tak dojde ke zblížení těchto judikatur a Evropský soud pro lidská práva také vyjasní určité otázky právě pro Lucemburský soudní dvůr. A to je velmi zajímavý a velmi důležitý bod. Paní Bild, vám také děkuji, že jste zdůraznila roli evropských a národních parlamentů. Znalosti národních eh, poslanců, poslanců národních parlamentů nám velmi pomohou vytvořit tento prostor práva. Já jsem byl sám poslancem Národního parlamentu řadu let a vím, že poslanci národních parlamentů znají soudní kulturu své země. Pan Bejt řekl velmi zajímavé věci. Poukázal na riziko rozporu těchto dvou textů. Evropská charta základních práv a úmluva o lidských právech, ale já si myslím, že i přesto by tyto judikatury měly dospět k určité harmonizaci. Máte pravdu, že evropský zatýkací rozkaz je dobrým nástrojem, ale musíme jej dobře používat a musíme zachovat přiměřenost, proporcionalitu, pokud chceme, aby tento nástroj skutečně fungoval. A potom musíme posílit procesní záruky. A já velmi děkuji, drahá Beatrice, švédskému předsednictví, protože už jsme teď překonali první etapu. Minimální záruky, které v Evropě máte, všude, jsou ty, že máte právo na tlumočení a překlad, což je přece jen první krok, je to velmi důležité. Pan Martinez Cuesta Martinez. Máte pravdu když eh, hovoříte o těch nejtěžších zločinech, tam bychom měli harmonizovat postihy. Nejedná se o vytvoření evropského trestního práva, to rozhodně ne, ale pro ty nejtěžší zločiny bychom měli dospět k určité harmonizaci. Paní Ask na to odpověděla. Pan Parisa Castaños eh, se za Evropský hospodářský a sociální výbor zmínil o povinnosti integrace. Ve zprávě Spojených národů, a to mě opravdu šokovalo, se říká, že pokud jsou přistěhovalci dobře integrováni, dobře začleněni, tak je to bohatství. Pokud jsou špatně integrováni do společnosti, tak je to slabost, slabina. A já si myslím, že bychom se měli opravdu ubírat tímto směrem. A pokud jde o práva přistěhovalců, tak eh, jsme dosáhli určitého pokroku. Ve štokholmském programu k tomu něco bude. Pan Papadimulis eh, má musím říci, že ano, že dosahujeme určitého pokroku, i když některé členské státy dočasně zvolili výjimku, tak přece jen se nám podařilo udělat krok vpřed eh, a vytváříme také strukturu na ochranu osobních údajů. Nemáme přímé kompetence v oblasti práv menšin, ale usilujeme o ochranu práv menšin. A panu Fosovi na závěr bych rád také poděkoval a řekl bych mu, že samozřejmě musíme vzít v úvahu technický rozvoj, pokud jde o ochranu osobních údajů a že určitě budeme muset certifikovat určité technologie jako slučitelné s ochranou soukromí, protože je důležité, aby nás také technika ujišťovala o tom, že je schopná dodržovat tato pravidla pro ochranu osobních údajů, protože je to důležitý prvek. Možná jsem nezodpověděl všechny vaše otázky, ale chtěl jsem vám říci, že jsem si z Beatrice Ask vyslechl vaše příspěvky velmi pozorně a s velkým zájmem. Děkuji. Thank you very, very much. Velice děkuji, pane komisaři. Vážení kolegové, už se chýlíme k závěru našeho zasedání, ale ještě nám zbývá asi pět eh, minut. Chtěli bychom eh, nakonec ještě něco sdělit. Nejprve mi dovolte ještě jednou poděkovat švédskému předsednictví Evropské unie, které zde zastupuje paní, eh, pardon, pan Per Westerberg a také paní Beatrice Ask která je švédskou ministriní spravedlnosti. Chtěl bych jim oběma poděkovat za velice dobré, dobrou prezentaci všech potíží, se kterými eh, se v této oblasti potýkáme. A také mi ještě dovolte eh, říci, že také zástupce Evropské komise, pan Nešak Baro, Eh, komisař pro eh, svobodu, bezpečnost a právo, eh, také přednesl velice zajímavý projev a také vám děkuji za všechny vaše reakce na diskusi. Velice vám všem děkuji. A ještě mi dovolte dát slovo svému kolegovi, který se mnou toto jednání spolu, spolu předsedal, aby, to za, aby toto zasedání zakončil. E, velice děkuji. E, vážený pane předsedo, vážení e, přítomní dámy a pánové, poslanci říkají, že Eh, Evropa musí přistoupit k akci a to vše zde zaznívá během posledních dvou dní. Velice eh, eh, říká se, že se musí zlepšit boj proti diskriminaci, boj s přeshraničním zločinem, také výměna informací, ochrana osobních údajů. Paní Ask, švédská ministrině spravedlnosti, také žádá, aby všechny členské státy Eh, se eh, připravili na budování budoucího prostoru svobody, bezpečnosti a práva, abyste se do toho všichni zapojili. Já vím, že toto téma je dost složité a je mnoho věcí, které bude nutné zvážit pro zavedení stokholmského programu do praxe. Je nutné o všech otázkách otevřeně diskutovat, tak jak tomu bylo během tohoto zasedání. Včera jsem hovořil o tom, že národní parlamenty jsou velice aktivními partnery a konstruktivními partnery, které nám pomáhají k tomu, aby to poselství eh, nebo aby Evropská unie nakonec vypracovala co nejlepší přístup. Hledáme pragmatický přístup k tomu, aby došlo ke zjednodušení všech postupů, které se týkají zavádění stokholmského programu do praxe. Eh, také eh, proto Eh, se eh, hovoří, že 11. a 12. prosince se bude konat zvláštní schůzka eh, národních parlamentů a také 15. a 16. května 2006 se bude konat podobná schůzka, která bude hovořit o tom, jak eh, podpořit spolupráci a jak co nejlépe zavést do praxe ustanovení Lisabonské smlouvy. Je nutné identifikovat nástroje, je nutné posílit výměnu informací a osvědčených postupů, abychom eh, dokázali dobře kontrolovat eh, všechny postupy. Je také nutné však zároveň respektovat zásadu subsidiarity. Je nutné hledat všechny prostředky k účelné, eh, k účelné koordinaci všech eh, schůzek parlamentu a spolupráce parlamentů. Včera bylo zazněno, že národní eh, parlamenty musí najít nové způsoby, jak monitorovat to, jak dochází k budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Vážení přítomní, během včerejšku a dnes, dneška jsme identifikovali některé oblasti, které budou, na zákla- eh, které budou kontrolovány parlamentem v budoucnu. A proto, aby ta kontrola mohla být účelná, je nutné, aby Evropský parlament spolupracoval s národními parlamenty a já doufám, že vy nám v tom všichni pomůžete, zejména tedy při budování víceletého stokholmského programu. Smlouva Lisabonského, eh, pardon, eh, Lisabonská smlouva změní způsob, jakým se, eh, jak, jakým se rozhoduje v této oblasti. Chtěl bych také poděkovat předsedovi Evropského parlamentu panu Jerzimu Buskovi a také bych chtěl se vyjádřit k tomu, že už se těším na další společné zasedání Evropského parlamentu s národními parlamenty. Velice děkuji, pane kolego Westerbergu. Dovolte mi také říci několik slov závěrem. Myslím si, že, jsme, eh, že, že zde usilujeme o velice důležité téma pro naše občany. Je to svoboda, bezpečnost a právo. Je nutné to mít neustále na paměti během našich zasedání. Také si pamatuji, že také se vzpomínám, že upozorňujete na mnoho důležitých témat přeshraniční eh, zločin, migrační politika, lidská práva, agentura Frontex, boj proti drogami, korupce, charta základních práv, ochrana údajů. Eh, zaznělo zde mnoho velice důležitých práv a eh, důležitých otázek, ale je důležité také přemýšlet o budoucnosti. Nyní zde máme tři dokumenty, které vznikly na základě pracovních skupin Myslím si, že tyto závěry těchto pracovních skupin jsou dobrým základem, jak pokračovat nebo jak zahájit provádění eh, stokholmského programu, což tedy bude v prosinci. Stokholmský program připravilo švédské předsednictví. Velice jej v tom podporujeme a velice vás podporujeme v tom, eh, jak eh, připravujete stokholmský program a také si myslím, že je důležité, že chcete, aby tento program byl zaveden do praxe rychle, protože to je důležité pro všechny euroobčany. Ještě mi dovolte říci, že mám eh, určitou povinnost eh, říci ještě něco navíc. Myslím, že spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty je důležitá. Až eh, Lisabonská smlouva vstoupí v platnost 1.12., to znamená, už je to pouze několik dní. Myslím si, že všichni jsme za Lisabonskou smlouvu bojovali ehm, a budeme se snažit ji zavést do praxe. A e, zde e, Evropský, Evropský parlament získá více e, pravomocí, bude to jinak než v minulosti. A víte, všichni, to, o tom všichni víte, o těchto změnách. Je nutné, aby ta spolupráce byla mnohem lepší a proto vás vyzývám k dobré spolupráci k ještě lepší spolupráci, zejména v budoucích týdnech a v budoucích měsících. Je to naprosto zásadní. Určitě vám rádi pomůžeme a jsem si jistý, že i vy nám e, nabídnete pomoc. Potřebujeme užší kontakty. Ten k tomu prvnímu kontaktu dojde v prosinci. Generální tajemník generální tajemník Evropského parlamentu a generální tajemníci národních parlamentů se setkají a v prosinci se také Eh, setkáme s předsedy parlamentů. Ehm, tuto schůzku uspořádá švédské předsednictví. A na této schůzce chceme ještě uh, hovořit o formách spolupráce. Také vás uh, také chci říci, že stále funguje kosak, také se konají smíšené parlamentní schromáždění. Další schůzka se bude konat Eh, během dalšího eh, předsednictví, což je tedy španělské předsednictví. Já se omlouvám eh, svým španělským kolegům, protože samozřejmě Španělsko je, mm, je důležitou zemí. Španělsko jsem navštívil před několika dny a vím, že Španělsko se na to nastávající předsednictví velice dobře připravuje. Takže v příštím půlroce dojde k dalšímu, k další schůzce na úrovni národního, národních parlamentů a Evropského parlamentu. A e, také je důležité, aby se v budoucnosti scházely jednotlivé výbory z těch e, národních parlamentů s příslušným výborem Evropského parlamentu. To znamená, je důležité podporovat e, spolupráci, vytvářet různé sítě. Můžeme velice dobře využívat nástroje, jako je internet, a chtěli bychom pracovat účelně, protože pracujeme pro občany. Neměli bychom um, dovolit k tomu, aby docházelo k různým prodlením a spožděním. Takže je důležité, abychom všichni byli velice dobře připraveni. Vážení kolegové, ještě už tedy úplně na závěr, úplně na závěr mi dovolte poděkovat ještě jednou všem kolegům. Chtěl bych také poděkovat svému kolegu panu Westerbergovi za jeho osobní nasazení během e, tohoto e, schromáždění. Také bych chtěl poděkovat za spolupráci, která se týkala přípravy e, tohoto zasedání. Další zasedání se bude konat během španělského předsednictví, jak už jsem říkal, a bude se konat opět v evropském, na, na půdě Evropského parlamentu. A nakonec eh, mi ještě dovolte ještě poděkovat vám všem, kteří jste se zúčastnili. Děkuji vám za vaše názory. Nikoli, a to ne pouze eh, na, zde na plenárním eh, zasedání, ale také během pracovních skupin. A také vám děkuji za vaši pomoc při vypracování závěrečných dokumentů. Vím, že vám všem mohu nabídnout podporu Evropského parlamentu. A je také důležité, abychom, uh, abychom e, nadále udržovali dobré vztahy s občany, jak Evropský parlament, tak národní parlamenty. A my všichni jsme zodpovědní za to, aby ten kontakt e, s evropskými občany fungoval. Měli bychom podporovat evropské instituce, radu, Evropskou komisi a také e, podporujeme i vás ve všech vašich počinech a ve všech vašich plánech. Velice vám všem děkuji a uvidíme se za půl roku. Děkuji. Okay.